Dospěli jsme k hlasování a pokusíme se skončit brzy před obědem. Další bod je hlasování na základě zjednodušeného postupu. Zpráva paní Matery, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a jmenovité hlasování. Hlasujeme. Have you all voted? Hlasovali všichni? Hlasování. Počkáme, až si pan Zahradil sedne. Closed. Uzavřeno. Přijato. Další zpráva paní Matery. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 71 Irsko. Hlasujeme jmenovité hlasování. The vote is Hlasování uzavřeno. Přijato další bod. Další zpráva paní Matera o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 43. Stavebnictví Irsko. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Také přijato. A poslední zpráva paní Matera. Opět Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Žádost EGF. Rakousko. Hlasujeme. Opět jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A to bylo také přijato. A já se omlouvám, já jsem jeden přeskočil, já jsem si špatně otočil stránku. Zapomněli jsme na Řecko. Opět hlasujeme, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Uzavřeno. Zpráva byla také přijata. Děkujeme paní Matera. A já doufám, že to pomůže Řecku. Další bod je zpráva pana Kačmárka o smíšeném parlamentním zasedání AKTEU v roce 2010. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní se dostáváme k označení ke zprávě paní Paliadeli. Pozměňovací návrh číslo 1. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Takže schvalujeme postoj rady a blahopřejeme paní Paliadeli. Ani se dostáváme ke zprávě paní Serakiány o jednotném evropském železničním prostoru. A nejprve Tady budeme mít hlasování o 113 pozměňovacích návrzích výboru pro dopravu společně. Kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 16. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 31. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 44. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 47. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 51. Pro. Proti. To si prověříme. 51. Prověřujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kontrola 52, kontrola. Uzavřeno. Přijato, dobře. 52 dílčí hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata druhá část, kdo je pro. Druhá část je jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 67, dvě části. První část, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. To není úplně jasné. Prověříme první část 67. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. To je obrovská většina. Pro. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se přijato. 90. Kde pro. Proti. Zdrželi se přijato. 97. Dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část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 125, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 126, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 146 pro, proti, drželi se, přijat, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se. To prověříme. Prověříme 134. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 151 pro, proti, to prověříme. 151, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto velkou většinou. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, omlouvám se, omlouvám se. Všechno je to jmenovité hlasování. 136, první část, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Druhá část, hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Takže třetí část padá. A přejdeme k pozměňovacímu návrhu 53. Tam máme ústní pozměňovací návrh pana Promozy. Máte slovo. Kde pak máme pana Tremozu? doesn't go. It does. Yes. Thank you. To nejde. Jde. Dobře, děkuji. Já jsem zpravodajem za liberály a skupina liberálů chce ústní pozměňovací návrh. V poslední větě článku 6.4 tam tam chceme text vylepšit a doplnit tam pouze čtyři slova. Po výrazu využitý kapitál bychom mohli doplnit kromě veřejných prostředků. A já myslím, že ostatní zpravodajové z ostatních skupin jsou také pro. Děkuji. Dobře. Má někdo námitku vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu? Bude tady 40 poslanců, kteří se postaví? Já myslím, že jich 40 je. Takže teď budeme hlasovat o 53. Tři části, jmenovité hlasování. Takže první část 53. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijato. Třetí část. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. A to bylo také přijato. Teď 137, jde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153. Prověříme to, jestli chcete. 137. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. To bylo přijato. Omlouvám se. Liberálové hlasovali proti. To bylo správné. 153. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 154 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Šedesát 62 a 162 společně pro, proti, drželi se, přijato. Omlouvám se, tady máme odpovídající část. Já nevím, co to znamená, 162. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Takže teď, teď 62 odpovídající část. A prověříme dobře, takže toto je ta odpovídající část návrhu 162. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Takže teď odpovídající část 62. Hlasujeme. Prověřujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Omlouvám se, přijato. To je horší než železniční jízdní řád. Už zase? Ano. Teď odpovídající část 62. Pane Bože. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 156. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. A teď odpovídající část návrhu 62. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď odpovídající část návrhu 162 a 62, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Díky bohu. Už zase? Takže odpovídající části návrhu 62 a 162, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. 140. Proti? Zdrželi se? Přijato. 141 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to, 141. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, omlouvám se, omlouvám se, odpuste mi to. Udělám to ještě jednou. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Já tady trpím jevem deja vu, odpovídající část 79. Prověříme to. Prověřujeme odpovídající část 79. Hlasování uzavřeno. Obrovitá většina. A teď odpovídající část 79. Pro, proti. Zdrželi se, přijato. 160 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 163 pro, proti, prověříme to. Prověřujeme 163, hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o návrhu komise v pozměné podobě, jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení. Jmenovité hlasování. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. Přijato. Blahopřejeme paní Srakiány. Nyní usnesení Durban.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 Hlasování uzavřeno. Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijato. Paragraf 9. Odstavec 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. E, pozměňovací návrh 9, jmenovitě hlasujte. Konec hlasování. Zamítnut. Nyní odstavec 10 ve dvou částech. První část, kde pro? Proti, zdržel se přijato. Druhá část, kde pro? Proti, přijato. Odstavec 12, kde pro? Proti proti, zdržel se přijat. Návrh 10, kde je pro, proti, zdržel se zamítnut. Odstavec 16, jmenovitě hlasujte. Konec hlasování. Přijat. Odstavec 17 ve třech částech. První část, kde pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se přijata. Třetí část, kde pro, proti, zdržel se přijata. Nyní se dostáváme k návrhu 1. Kde pro a 11 pro, proti, zdržel se zamítnut. Odstavec 21, kde pro? proti, zdržel se přijat. Odstavec 22 ve dvou částech a i elektronicky. Mm, první část hlasujte jmenovitě. Konec hlasování. Přijata. Druhá část. Hlasujte jmenovitě. Konec hlasování. Přijata. Odstavec 23. Kdo je pro? Proti? Můžeme to prověřit. Hlasujte elektronicky o odstavci 23. Konec hlasování. Návrh byl přijat. 25 ve dvou částech a jmenovitě. Ne, ne, ne. Takže první část 25, kdo je pro? proti, zdržel se, přijata. Druhá část jmenovitě, hlasujte. Konec hlasování. Přijata. Odstavec 35 ve dvou částech, první část. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, prověříme, prověříme odstavec 35, druhá část odstavce 35, jmenovité hlasování. Konec hlasování. Přijato. 38 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Odstavec 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 46 ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdržel se přijata. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se přijata. 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. 51. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Prověříme. Prověříme. Hlasujte o 51. Konec hlasování. A je to přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 60 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijata. 64 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? zdržel se přijata druhá část, kde pro, proti, zdržel se, prosím, prověříme, prověřujeme druhou část na 64. Eh, Hlasujte. Konec hlasování. Přijato 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnut. A nyní eh, jmenovitě hlasujeme o úvodním ustanovení 8. Hlasujte. Konec hlasování. Pardon, o eh, úvodním ustanovení A. Teď, teď úvodní ustanovení D ve dvou částech. Kdo je pro? První část proti, zdržel se přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Úvodní ustanovení 1 ve dvou částech. Ne, to je I to je I, omlouvám se. Chcete eh, prověřit tu eh, druhou část D? Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní I ve dvou částech. První část hlasujte, konec hlasování, zdržel se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato je, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, prověříme. Návrh 7. Konec hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní P ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Q, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení a to jmenovitě hlasujte. Konec hlasování. Návrh byl přijat drčivou většinou. Nyní se dostáváme eh, k účetní zprávě o eh, financování rozvoje. Je to eh, rozvojový výbor bez pozměňovacích. Máme zde tedy první část A, kde je pro, proti, přijato. Druhá část pro, pro proti, zdržel se, přijato. Třetí část, ne, Aha, tady jsou jenom dvě části. Já jsem si vymyslel tu třetí odstavec a první část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 12, první část, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení, kde je pro, proti, zdržel se přijato. Už se dostáváme ke konci skoro. Už jsme tam. Další bod. To je zpráva pana Borise o evropském filmu v digitálním věku. Ale než budeme hlasovat, chci dát slovo panu Borisovi. Máte slovo, pane Borisi. Szanowny panie przewodniczący, e, to faktyczne... Pane předsedo, e, e, to je festival evropského filmu a E, tady vlastně jde o doplnění ceny Lux a v době krize je to významný signál pro evropský film. E, filmový průmysl v Evropě již deset let čekal na tuto zprávu a pokud ji přijmeme, tak urychlíme vlastně digitalizaci a Evropa nebudou mít lepší přístup k evropskému filmu. Chci poděkovat stínovým zpravodajům a chci, chci apelovat na všechny, aby hlasovali pro tuto zprávu. Výborně.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 92 jmenovitě. Hlasujte. Konec hlasování. Přijato 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 119, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ej, Vidím jednomyslně úplně. 123, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 125, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní celý návrh, a to jmenovitě hlasujte, prosím, o návrhu usnesení. Konec hlasování. Přijato drtivou většinou. Blahopřejeme pane Borisi a i blahopřejeme evropskému filmovému průmyslu.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 Dobře, dostáváme se k vysvětlování hlasování. Paní Silvestry, máte slovo. Ke zprávě Kačmarek.